Πρόεδρος. Καλησπέρα σας κύριε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Επαναλαμβάνουμε την συνεδρίαση πρώτα απ' όλα. Vážení kolegové a kolegyně, zahájíme tedy schůzi. Chtěla bych nejdříve informovat, že zápis ze včerejší schůze byl rozdán. Pokud nebudou žádné námitky proti zápisu, bude tento zápis považován za schválený. První bod na pořadu je